Eh, zápis a schválené dokumenty zasedání z 10. března 2016 eh, jsou k dispozici, jsou proti tomu prosím námitky. Tím je můžeme považovat eh, ten